Text bude přijat e, zítra. Co se týče doporučení rozhodnutí e, výboru pro mezinárodní obchod ohledně rozhodnutí komise a při e, slušných dodatků, GUE NGL předložilo výhradu podle článku 87a jednacího řádu. Tato, eh, tato námitka bude zapsána do eh, hlasování, až se odehraje. Mm, jsou zde lhůty pro jmenovité hlasování a další hlasování, to bude ve středu do 4 hodin. Děkuji vám za vaši pozornost u těchto oznámení a přijdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prohlášení Rady a komise ohledně pokroku Albánie za rok 2000.